nejsou žádné námitky, pak budeme pokračovat, um, eh, tedy budeme hlasovat, kdo je pro návrh um, EPP, kdo je proti, děkuji vám. To, tento návrh byl eh, přijat a hlasování k návrhu mm, um, usnesení bylo odloženo na další eh, dílčí zasedání. Tak to byl tedy program schválen a Nyní mám ještě nějaká sdělení. Rád bych přivítal delegaci z panafrického parlamentu. Jejíž předsedkyní je eh, stěná kolegyně Mary Mugieny. Eh, delegace s námi dnes eh, zde bude přítomna. Dále. Druhá je tady druhou místo předsedkyní panafrického parlamentu a předsedkyní delegace pro vztahy s Evropským parlamentem. Oba parlamenty spolu úzce spolupracují a je mi velikým potěšením moci vás mezi námi dnes přivítat. Rád bych využil této příležitosti, abych vám poděkoval za to, že jste mě, pozva, že jste mě vyzvali k tomu, abych oslovil Eh, panafrický parlament eh, u příležitosti vašeho zasedání, které se koná za tři týdny. Bohužel nemohu být fyzicky přítomen na tomto zasedání, ale eh, rád pošlu poselství vašemu parlamentu a jsem optimistický v tom, že budeme mít další příležitosti se setkat. Ještě jednou vás vítám. Další bod sdělení Rady a komise k z přípravy a zasedání Evropské rady. Chci zde přivítat předsedu Evropské komise Jose Manuela Barroza a ministra Lópeze Garida za eh, předsednictví rady. Nyní bych rád předal slovo panu Lópezu Garidovi, aby zahájil naši rozpravu. Pane ministře, máte slovo. señor presidente. Estamos... Eh, Děkuji vám, pane, předsede, pane předsedo. Za poslední měsíce od začátku roku 2010 jsem svědkem nesmírně silného dynamického pohybu v Evropské unii. A to v průběhu nejsilnější ekonomické krize, kterou jsme za 80 let zde mohli prožít. V této chvíli se snažíme také začít uplatňovat Lisabonskou smlouvu. A to znamená, že jsme u prvních kroků činnosti institucí za nové smlouvy a nově ze široka přeuspořádáme celý náš hospodářský systém. někdy dochází eh, k nepříliš eh, eh, jasným krokům. Musíme čelit velkým výzvám. Například musíme čelit situaci na finanční situaci Řecka. Nicméně reagujeme prostřednictvím nových nástrojů hospodářské, ekonomi, eh, hospodářské eh, politiky, a to ve všech jejich rozměrech. Někdy eh, kvůli stromům nevidíme les, jak se říká. Nicméně snažíme se vytvořit nový způsob toho, jak řešit, jak přistupovat k nesmírně komplexní ekonomice 21. století a to na celoevropské úrovni reagujeme na velice závažnou krizi, na kterou jsme reagovali okamžitě a e, vydali jsme nové finanční prostředky do ekonomiky, do veřejných prostředků, zařizujeme dohled nad finančními operacemi, také koordinujeme a snažíme se koordinovat evropské politiky, komise poukázala na to, že si přeje také předložit návrh v tomto směru. Abychom mohli správně koordinovat hospodářské politiky, zejména tedy v eurozóně, a abychom mohli podnikat jednotnou eh, odpověď na tuto situaci a udrželi stabilitu eurozóny, je důležitý úkol z 11. února, který se zaměřuje na stabilizaci a podporu eurozóny. V tomto celku jednotlivých aktů lze eh, sledovat ještě další eh, politiku, a to je eh, politika růstu a tvorby pracovních míst. A to je také tématem rady, která se sejde ke konci týdne. Tuto strategii jsme vyslovili také eh, v březnovém dokumentu a eh, šéfové eh, vlád a hlavy států nadále budou uvažovat o dalších strategických cílech, které pak Evropská komise už označovala. Jedná se o výzkum a rozvoj, investice do energetiky a přizpůsobování klimatickým změnám, o církovou eh, restrukturalizaci a eh, také o vzdělávání. Evropská unie se také musí zaměřovat na otázku zprávy a řízení, kterou považujeme za velice důležitou. Je to součást Lisabonské strategie. Tato politika se zakládá na vedoucí úloze Eh, evropské rady a evropské činnosti zaměřené na to, aby členské státy eh, respektovaly závazky, eh, již sami přijali. Samozřejmě ve spolupráci s Evropským parlamentem a dalšími institucemi Evropské unie. To je tedy cílem Eh, schůze Evropské rady, která se odehraje ke konci týdne. Jedná se tedy o klimatické změny a boj proti klimatickým změnám, jedná se o udržení vedoucího postavení Evropské unie v této oblasti. Zatím máme toto vedoucí postavení v boji proti klimatickým změnám a eh, proti klimatickým změnám a musíme nadále um, náš um, závazek správně definovat, kvantifikovat. A přejeme si, aby Evropská rada zdůraznila tento cíl i v souvislosti eh, s rozvojovými zeměmi, aby i tyto rozvojové země mohly čelit klimatickým změnám a bojovat proti jejich následkům. Rozvinuté země eh, by měly spolupracovat s rozvojovými zeměmi na to, aby všichni byli lépe Eh, Přípravy na konferenci v Cancúnu, eh, kde si musíme uchovat naše vedoucí postavení. Bez takovéhoto vedoucího postavení eh, by se nám nepodařilo dosáhnout ani těch dohod, které vzešly z Kodaně. My chceme jít ještě dál a žádáme, aby se šlo dál, aby došlo k právně závazným mm, pravidlům, které by měly v Cancunu být přijaty doufám, že na základě současných úkonů a na základě současné situace, kdy Evropská unie čili například řecké finanční eh, krizi, eh, že tedy na základě této situace Evropská unie Eh, bude eh, jednat, že zaměří své politické úsilí eh, na tento cíl. Členské státy 11. února podpořili stabilitu eurozóny a doufáme, že na, tomto, na této dohodě se bude stavět. Proto chceme konkrétní opatření zaměřená na udržení finanční stability a chceme, aby tyto, tato opatření byla schválena. Takováto zásada bude jedním z hlavních témat Evropské rady. Vystoupení rady Děkuji vám, eh, pane ministře, za vystoupení jménem rady a nyní bych chtěl vybídnout předsedu eh, komise pana Baroza, aby si vzal slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, dámy a pánové. Je to skutečně dobrá a dobře načasovaná příležitost, že se dnes setkáváme den před tak důležitým jarním zasedáním Rady. Máme před sebou úkoly, které jsou výzvami. Pro tyto úkoly eh, mm, eh, máme také dobré, dobrou podporu Evropského parlamentu a toto je velice významné. Chtěl bych tedy poděkovat a pogratulovat parlamentu za jeho usnesení k Evropa 2020, to, co bylo schváleno ve Štrasburku před dvěma týdny. Tedy byla tady tomu poskytnuta široká podpora. Také bych rád využil příležitosti a poděkoval španělskému předsednictví Rady za jeho podporu strategii Evropa 2020. Tato podpora byla jasně vyjádřena na nejrůznějších platformách také eh, zasedání eh, ministrů rady. Ale teď k samotnému zasedání Evropské rady. Věřím, že Evropská rada musí učinit dvě věci. Musí ukázat, eh, že reaguje na potřeby, které existují v daném okamžiku a musí také pracovat na evropské dlouhodobé strategickém rámci a dlouhodobých strategických strategiích. Máme tady několik e, e, záležitostí pro celé no, občanství, podniky a také e, občany napříč Evropou. Jak víte, tak na národní úrovni tady máme veřejné financování. Evropská unie se musí pustit do této otázky, včetně otázky finanční stability a k těmto otázkám se později ještě vrátím. Ale Evropa nesmí udělat chybu, nesmí zanedbávat to, že je zapotřebí teď spolupracovat tak, abychom mohli způsobit dlouhodobou změnu proto Evropská rada se bude zabývat eh, svými dlouhodobými výzvami. Je to o ekonomickou budoucnost a o eh, klimatické změny. Už jsme diskutovali o strategii Evropa 2020 společně tady v parlamentu. Váš příspěvek a e, vaše angažovanost e, budou nezbytné e, tím, abychom, proto abychom mohli dostat našim ambicím, tak abychom měli inteligentní, abychom měli velký inkluzivní růst. Takže toto bude také takový příspěvek Evropské rady. Naše ambice musí být formovány úkoly, které před námi stojí. Musíme ukázat, že je tady koherentnost pro Eh, konání a musíme být schopni to ukázat lidem, aby eh, viděli, že eh, v tomto jednáme. A proto věřím, že je tak důležité, aby Evropská rada jasně odsouhlasila jasné cíle tento týden. Jsou to cíle, které předložila komise na stůl, tyto cíle byly pečlivě vybrány. Jde tady o potřebu zvýšení zaměstnanosti, dále o investice, větší investice do výzkumu a inovací. Jde také o to, abychom dostali energetickým a klimatickým cílům 2020. Musí být zvýšena výkonnost a musíme bojovat proti chudobě. Těchto pět nastíněných cílů, eh, to jsou cíle, eh, k kterým lidé mohou mít určitý vztah a ukazuje to také, že Evropská unie eh, se pouští do reform, o kterých každý ví, že jsou důležité. Jde tady také o politickou vůli, tak abychom mohli zvládat tvrdé problémy. Samozřejmě cíle musí být dosažitelné, ale rovněž bychom měli vyžadovat další úsilí, tak abychom to mohli porovnat se status quo. Je to uznání členských států toho, že je zapotřebí změny. A já se pokouším, pokusím Evropské radě sdělit tuto nutnost um, um, a vzhledem k ekonomické situaci v Evropě eh, a jde také o potřebu dalších reform eh, zaměřených na trvale udržitelnou ekonomiku a společnost v Evropě. Co je skutečně důležité, jsou jednotlivá opatření. Každý členský stát musí učinit tak, aby mohl posílit hm, svou, svůj růst a aby pokryl nedostatky, o kterých všichni víme, že tady existují. Je zapotřebí národních eh, opatření, abychom eh, se mohli věnovat národním problémům a eh, také musíme plně respektovat princip subsidiarity, ale toto musí být zasazeno do, rámce, do společného evropského rámce. Ehm, pokud je tady nějaké poučení z hm, finanční krize, to znamená, že jsme všichni vzájemně provázáni, takže nemůžeme hm, odmítat tyto principy, když je diskutujeme na evropské úrovni. Společný rámec e, který bude podpořen a měl by být také stimulován e, zvláště evropskými opatřeními. To, čemu v našem dokumentu říkáme e, flexip návrhy, to nám ukáže na evropské úrovni Eh, nutnost, jde tady o digitální agendu, eh, o, je to naše vlajková, vlajková loď, je to také průmyslová politika a v některých případech eh, také napomůžeme tomu, aby tyto cíle byly dosaženy na národní úrovni. Navrzujeme, navrhujeme tady mm, také, mm, můžeme se pustit do nového přístupu ekonomické koordinace a můžeme posílit ekonomické řízení Evropy. Ehm, je tu nezbytná svoboda k tomu, abychom eh, se zacílili na toto na národní úrovni, ale musíme tady mít také evropskou reakci a musíme toho všeho využít na evropské úrovni, abychom mohli eh, tento ekonomický růst udržet. Tento přístup bude skutečným úkolem pro Evropskou radu. Ehm, ehm, jsem, byl jsem pozbuzen výsledky neformálního Evropského rady a doufám, že evropští zástupci budou přítomni a řeknou ano, až půjde o reakci na tyto výzvy v jakémsi kolektivním duchu. A teď, co se týče klimatických změn. Mm, jsem rád, že parlament sdílí můj přesvědčení o tom, že to není něco, co můžeme dát na, do zadní části naší agendy. Musí to být eh, prioritou. Musíme být, mít vůči roli, eh, musíme dostat všem závazkům, které se vztahují na snížení, musíme vžít všech mechanismů, eh, musíme přispět také k, k roz, rozvíjejícím se zemím. To znamená, musíme vzít znovu do rukou iniciativu po Kodani. Potřebujeme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 Komise předložila sdělení a stanovila tady jednotlivé kroky, kterých je zapotřebí, aby byla oživena eh, mezinárodní vyjednávání. Zároveň komisař Gard začal eh, s eh, různými konzultacemi s klíčovými partnery. Takže je to mm, důležité úsilí, tak abychom to mohli ukončit, musíme to za vše založit na dohodě z Kodaně. Kyotský protokol by měl být na naší agendě, ale musíme ukázat, že ho může být úspěšný jenom bude-li tady globální dohoda. Musíme posílit další aktivity a vytvářet důvěru, eh, tak a zvláště vůči rozvojovým eh, zemím. A eh, proto mm, bychom měli také hovořit o finančních otázkách. Samozřejmě budeme i nadále implementovat balíček 2020 20 Eh, měl by být konkurenceschopný, měl by to být moderní balíček a eh, také se jedná o reformy, které jsou zakotveny ve strategii 2020. Tyto dvě oblasti nám jasně ukazují, eh, že mm, se Evropané dívají na nás jako na, vůči, na naši vůči roli. Jsem přesvědčen o tom, že budeme-li vůli, tak můžeme Evropě ukázat náš rozhodující vliv ve vybudování té správné budoucnosti pro naše občany. A ve stejném duchu také předložím Evropské radě eh, některé z hlavních výzev eh, pro G20, které se bude konat v červnu v Kanadě. Vlastně bychom nikdy neměli zapomenout na to, že některé z těchto otázek jsou evropské, ale měli bychom eh, je, se jimi zabývat i na globální úrovni. Vážení kolegové, finanční stabilita a ekonomická a finanční situace v Řecku nejsou na formální agendě, na formální programu to, tohoto, této eh, Evropské rady. Ale upřímně řečeno, nevím, Eh, jak je možné, eh, že šéfové vlád eh, států, zvláště tím v, programu, v oblasti EAP, nediskutují o této otázce. Proto bych rád konstatoval naše stanovisko k tomuto. Řecko v současné době je v procesu ehm, korigování svých deficitů ehm, a tyto deficity musí být jasně sníženy, toto je klíčová otázka. A Řecko už učinilo opatření za tímto účelem. Zvláště Řecko činí opatření tak, aby snížil také svůj deficit tento rok rok o 4 eh, HDP. Taková, takovéto fiskální úsilí je v souladu eh, s eh, akcemi, které byly doporučeny komisí a radou. Bylo to uznáno radou 6. března. Samozřejmě Řecko a jeho fiskální úsilí eh, musí pokračovat. Je to jediný způsob, jak zajistit trvalé snížení nákladů zadluženosti. Finanční situace v Řecku, tady budeme, bude formálně zasedání 11. Eh, 2. Pardon, konalo se zasedání, bylo řečeno, eh, že členské státy se pustí do rozhodné a koordinované akce a tato akce je zapotřebí proto, aby byla zabezpečena finanční stabilita v eurozóně jako taková. Komise je přesvědčena, že teď je správné eh, v rámci euro eh, oblasti vytvořit nástroj pro koordinovanou eh, akci, která by mohla poskytnout podporu Řecku v případě potřeby. Mělo by být jasné, že vytvoření takovéhoto mechanismu eh, nebude mm, implikovat automatickou eh, aktivaci. Vytvoření takového mechanismu je také otázkou eh, zodpovědnosti a solidarity. Solidarita je dvousměrná záležitost. Řecko se ekonomicky angažuje v tomto mm, bodě a tím, že se podpoří toto úsilí, nejenom napomůžeme Řecku, ale napomůžeme i stabilitě eurozóny jako takové. Rámec pro koordinovanou akci by měl být chápán jako bezpečnostní síť, které by mělo být využito pouze v případě, že všechny ostatní prostředky pro to, abychom se vyhnuli krizi, byly vyčerpány, včetně vyčerpání celého pole působnosti politických kroků na domácí půdě. Co se týče technických možností, musíme se snažit o e, řešení, musíme posílit jednotu a koherentnost eurozóny a e, řízení eurozóny. Světová ekonomika potřebuje stabilitu. Eurozóna e, je takovým pólem stability a je důležité, aby byla schopna poskytnout tuto stabilitu a aby byla tato schopnost ještě posílena. Musíme také sáhnout k jiným mechanismům, ale tyto musí být vloženy do kontextu společného evropského rámce. Vážení kolegové, Eh, jsem pevně přesvědčen o tom, že reakce na tyto konkrétní výzvy budou eh, testem eh, pro mm, evropské zástupce a jejich angažovanosti a závazku ekonomické a monetární unii. Co je v sázce? Je to zásadní princip finanční stability, který je v popředí mm, Protože euro, euro, euro je vlastně jedno z největších eh, výtvorů evropského projektu a celého evropského hm, procesu dosud. Doufám, že tato otázka bude vyřešena v duchu zodpovědnosti a solidarity. To je evropský způsob, jak tomu přistoupit. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji vám, pane předsedo Evropské komise. Teraz Děkuji vám za toto úvodní slovo a nyní budou hovořit řečníci za jednotlivé politické skupiny, za EPP, SD a nejdříve tedy za EPP pan Josef Dol. Pane předsedo, vážení kolegové, v EPP očekává od Evropské rady, že jasně eh, podpoří solidaritu Evropské unie, nicméně každý bude muset nést eh, svou zodpovědnost, to je vedoucí představitelé hla, e, států a vlád musí připravit roadmap na to, aby Evropa mohla víc krize. Je třeba zjistit, do jaké míry lze e, spolupracovat a já mám za to, že růst a opětové nastartování ekonomiky e, je třeba provádět společnými prostředky a také vzděláváním, školením, pomocí malým středním podnikům boju, boji proti chudobě a nezaměstnanosti. To vše musí řešit jednotlivé členské státy. Naše členské státy v roce 2000 všechny podepsaly priority Lisabonské eh, agendy. Nicméně, aniž eh, eh, jsme brali vážně tuto výzvu, zmařili jsme mnoho příležitostí, které jsme měli při dalším budování. A proto očekáváme od rady nejen slova, ale konkretizaci našich cílů, našich politických společných cílů na základě naší agendy 2020, eh, která přišla eh, z komise a která bude eh, pozměněna parlamentem následně. Hovoří se o solidaritě v posledních týdnech. Eh, toto je součást eh, budování Evropy. Jedná se o vytvoření společného trhu, eh, společné bezpečnosti a mm, k tomu všeho potřebujeme solidaritu. Solidarita zde existuje od počátku finanční krize a nyní ji nesmíme odepřít ani řeckým přátelům, ani žádnému jinému státu, který by se osedl v podobných, v podobných potížích. Evropské řešení je nezbytné. Je třeba je najít. Je třeba najít komunitární řešení, to opakuji. Toto komunitární řešení musí respektovat evropská pravidla, rámec mechanismů společných eh, mechanismů pomoci a je třeba eh, respektovat pravidla, pak můžeme začlenit do pomoci i Mezinárodní mírový fond. Ale je třeba opírat se především o naše pravidla, zajistit eh, stabilitu eura a eurozóny. Vážené kolegyně a kolegové, ohledně evropské měny a solidarity Eh, můžeme říct, že solidarita je jednou stranou eh, mince a na druhé straně je také zodpovědnost. Je třeba, aby každý stát zajistil, že jeho účty jsou v pořádku a že jsou transparentní. Je tedy třeba, aby docházelo i k tomu, aby eh, státy přijímaly reformy a poskytl a provedla všechny, všechna potřebná opatření. Můžeme být solidární vůči Řecku tak, abychom pomohli Řecku eh, překonat tento obtížný okamžik. Nicméně i Řecko musí provádět na své straně reformy a to jak krátkodobé, tak střednědobé. Tyto reformy jsou nezbytné k tomu, aby si naše solidaritu zasloužilo. A právě e, to bylo e, také navrženo e, řeckému parlamentu a je třeba to realizovat. Krize nás vede k tomu, abychom učinili změny. Ta první změna se týká komise a já chci požádat komisi, aby plně a autoritativně vykonávala úkol ochránce smluv pravidla je třeba aplikovat. A v to vše musí zaručovat Evropská komise. Evropský parlament ji přitom bude podporou ať už se jedná o e, zprávu veřejných e, financí či další témata. E, všichni mohou vést svou vlastní politiku zaměřenou na Ehm, další růst ekonomiky. Nicméně v takovémto období, jako je krize, je zapotřebí, ehm, aby státy byly spolu eh, solidární. Nevím, zda můžeme pokračovat dál tím způsobem, jak se doposud dálo. Je třeba, aby si udělali eh, všechny státy pořádek eh, ve své finanční bilanci a to pak usnadní aplikaci principu solidarity. Tyto principy budou pak také spravedlivěji aplikovány. Já eh, vás žádám také eh, za Evropskou radu, abyste eh, přijali na sebe tuto zodpovědnost a aby tento stroj Evropské unie mohl nadále fungovat v dobách krize. Potřebujeme politickou odvahu. Děkuji za pozornost. Děkuji, panu Děkuji vám pane Dole. Nyní za pokrokovou alianci socialistů a demokratů pan Martin Schulz. Děkuji, pane předsedo. Evropský savit se bude muset, a je to zcela jasná věc, se bude muset zabývat krizí v Řecku. O tom není pochyby. Deník International Herald Tribune píše velice zajímavou věc v jednom dnešním článku, vlastně ve svém nejhlavnějším dnešním článku, že Řecko splnilo Přislíbilo, že udělá své domácí úkoly a přistoupí k ozdravení svého rozpočtu. Členské státy Evropské unie a také členské státy měnové zóny toto po Řecku požadovalo jakožto předpoklad pro solidaritu. International Herald Tribune píše, že Řecko své úkoly splnilo, ale kdo své úkoly nesplnil, to jsou členské státy eurozóny a zejména Německo, které, se, které není ochotno eh, splnit to, co slíbilo předseda komise právě hovořil o bezpečnostní záchranné síti. Nejde o to, vezmo vzít peníze daňových poplatníků Spolkové republiky Německo, Francie či Itálie či dalších zemích a dát je do řeckého státního prostoru počtu. To není cílem. Cílem je uschopnit Řecko, aby si mohlo půjčovat finance na mezinárodním finančním trhu za stejných úvěrových podmínek, jako získávají peníze jiné země. Normálně je to 2,5 až 3 Kvůli spekulacím, kvůli nedostatečné solidaritě nyní Řecko musí platit za takovéto finanční prostředky 6 a všechny tyto peníze se potom dostávají do kapes spekulantů na mezinárodních finančních trzích. Jedná se o vykořišťování řeckého obyvatelstva a je to velice nerozumné. Nerozumné proto, protože jestli se tyto praktiky rozšíří, jestli pokud nesolidarita povede k tomu, že je možné spekulovat proti zemi, která je členem eurozóny, tak to povede k tomu, že potom bude muset zasahovat Mezinárodní věnovní fond, protože interní solidarita v rámci eurozóny se zhroutí a tímto způsobem se Řecko stane precedentem a tyto spekulace postihnou i další zemi, jako například Itálii a Španělsko. Pokud nechceme, aby k tomu došlo, musíme být nyní solidární a Řecko solidárně podpořit. Musíme být Řeckem solidární a to musíme říci nej, zejména německé spolkové kancelářce. Tato er- solidarita je aktem ekonomického rozumu a není to pouze nějaká almužna. A proto není možné, abych říci, že pan Barroso se o to starat nemusí, že to má nyní učinit Mezinárodní měnový fond. Ne. Komise je ten orgán, který je příslušný k tomu, aby předložil návrhy, jak dospět k dobré stabilitě v rámci eurozóny. Já si myslím, že komise odpovídající dobré návrhy předložila a rád by se jich měl chopit. Tím ovšem není myšleno to, že se obrátíme na Mezinárodní měnový fond. Proč? Protože my jsme schopni tento problém vyřešit interně v rámci eurozóny. A velice se divím, že Angela Merkel přistupuje k tomu požádat o pomoc Mezinárodní měnový fond, že ho chce do toho jaksi zahrnout. ve věstníku se píše, že finanční příspěvek Mezinárodního měnového fondu při řešení strukturálních problémů, například financování rozpočtových schodků či financování bankovní rekapitalizace, že toto není v souladu s úkolem Mezinárodního měnového fondu. A zde jsem citoval Německou spolkovou banku, její věcní. Ale německá kancléřka v rozporu s tímto říká, že tento problém by měl vyřešit Mezinárodní měnový fond. Obojí není správné. My nyní potřebujeme signál, vyslat signál vůči mezinárodním měnovým finančním trhům v tom smyslu, že spekulovat mohou, ale nepodaří se jim nějakým způsobem rozložit eurozónu. A teprve, když tento signál bude vyslán, tak tyto spekulace ustanou. A jaké to jsou spekulace? To jsou spekulace typu CDS, Credit Default Swaps. O co vlastně jde? Jde o to, že se člověk pojiští to, že vlastně dojde k požáru a schoří dům mého souseda. A když schoří dům mého souseda, tak já dostanu vyplacené peníze z pojištění. Takže v podstatě, když něco takového tímto způsobem pojistím, tak vlastně chci, aby dům souseda schořel. A tento princip je něco, co v rámci Evropské unie nemůžeme akceptovat. Proto je důležité být s Řeckem solidární a tímto způsobem stabilizovat euro v eurozóně. Musíme se rozhodnout, co chceme. Zda chceme evropskou solidaritu, či zda chceme ustoupit takovýmto zvláštním akcím. Chtěl bych citovat Wolfganga Minschauer z novin Financial Times Deutschland Německa, což není socialistický list a tento muž není také sociálním demokratem, ale já vás všechny prosím, abyste pozorně si vyslechli tuto větu. Nacházíme se ve situaci, jak píše deník Financial Times Deutschland, ve které máme zde evropské nutnosti a proti tomu, proti tím evropským potřebám, stojí německý národní populismus. Prosím, musíme se rozhodnout proti tomuto populismu a pro evropské potřeby. Děkuji. I v imieniu grupy... Děkuji. Jménem Alde pan Guy Děkuji, pane eh, předsedo. Myslím si, že řešení nebo závěry, které lze vyvodit eh, obecně, EPP, Zelení, socialisté a liberálové a myslím, že také všechny ostatní politické skupiny s výjimkou euroskeptiků, kteří jsou možná spokojeni s tím, co se v tuto chvíli děje v Evropě. E, to, co tedy je mm, důležité, je to, že nyní potřebujeme jasné vyjádření od Evropské rady. Trvá to týdny. E, týdny e, slyšíme různé potičky mimo evropské instituce o tom, co je třeba učinit pro Řecko, co je třeba učinit pro eurozónu. Ještě jsme neviděli, aby místo přijetí rozhodnutí e, jsme se hádali o tom, jaká opatření přijmout. A nejdřív se o něčem hovoří a pak se prohlásí pravý opak. Já chci ještě dodat, pane předsedo, že mám pocit, že čtyři dny byli členové rady, že ty čtyři dny členové rady učinili členové rady více zla pro Evropskou unii než euroskeptici za čtyři roky. Takže jediný způsob, jak změnit situaci, jak ji zastavit, je ten, aby došlo k jasnému rozhodnutí na základě návrhu komise a jsem rád, že pan Baroso dnes oznámil, že navrhne radě řešení. Přidávám se k panu e, Dolovi. To řešení musí být evropské, musí být komunitární. Ne řešení, v němž bychom žádali peníze, Eh, z kapes peň, eh, daňových poplatníků. O to přece nejde. Potřebujeme nástroj na evropské úrovni, který by byl zaměřen na to, aby úroková míra eh, evropských cených papírů byla snížena a nejde o vydávání cených papírů jako takových, ale o evropskou úroveň Evropská úroveň má svou likviditu a důvěryhodnost. Jaká je úroková míra? Tam jsou dva faktory, které určují. Je tu na jedné straně likvidita, na druhé důvěryhodnost. Evropa má, splňuje oba dva tyto faktory. A jen tak můžeme snížit úrokovou míru, aniž bychom vynakládali jen o euro navíc o daňového poplatníka. To je třeba učinit, pane předsedo, protože dnes je tu rozdíl mezi německými sazbami 3,5% a sazbami řeckými, které jsou 6,5%. A to je tedy 300 eh, eh, bazických bodů. A je tedy třeba, abychom učinili vše, co je třeba, abychom mohli využít evropského nástroje. Druhá nevyhnutelná akce je ta, aby eh, se řekové snažili, aby učinili svoje eh, opatření a to vše musí k něčemu sloužit. Nebudeme mít evropské řešení, pokud nebudeme schopni snížit tyto sazby, protože pak by eh, všechny snahy řeku přešly na kapitálové trhy. Pokud neučiníme jasné rozhodnutí v průběhu této rady, kdo z toho bude profitovat? Spekulanti kapitálové trhy a podobně. Ti, kdo budou mít zisk z celé této situace. Proto Evropa musí zasáhnout. Proto, aby eh, došlo k ozdravným opatřením v Řecku, jsou nevyhnutelná a musí být také užitečná tato ozdravná opatření. Proto také Evropský parlament musí podpořit návrh komise. A my doufáme, že členové rady tentokrát eh, nebudou hovořit a schválí tento akt. Paní Rebecca Harms, převodničonce Děkuji. Eh, pane Frostaten, paní Rebecca Harms. Děkuji, pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové. Chci krátce připomenout eh, jednu věc, a totiž jak rychle, když banky měly problémy nejen v Evropě, ale globálně, v jak krátkém čase a já bych přímo řekla, přímo ze dne na den se rozhodlo, že těmto bankám z jejich situace pomůžeme. A podmínky pro poskytnutí této pomoci, tak o těch diskutujeme dodnes. V podstatě nemáme stále ještě vyjasněn bankovní dohled ani podmínky toho, jakým, budou, jakým způsobem budou banky splácet ty eh, peníze, které dostaly zpět. Když si nyní podíváme na to, že krize Řecka, krize eura je v podstatě evropskou krizí a diskutuje se o tom již po měsíce, aniž by Evropané se dokázali rozhodnout pro to, pro ta opatření, která musíme nutně učinit, tak já si myslím, že je to zahanbující a musím říci, že jakožto německá poslankyně v Evropském parlamentu. Ano, pane Lange, nechci říci jakožto německá poslankyně, musím říci, že se opravdu stydím za spolkovou vládu. Když jsem si dnes přečetla, že v Bruselu se koná zvláštní summit pouze za podmínky, že pro Řecko bude rozhodnuto to, co si přeje paní Merkelová, a totiž to, co jí potom pomůže se vrátit z Bruselu do Berlína jako vítězka, aniž by vlastně byla ochotná prohovořit s ostatními adekvátní řešení. Já si myslím, že je to zahanbojící, že v tomto případě zvítězil bulvár a v podstatě takové ty hospodské diskuze. A já se ptám, zda je to možné. Zda je možné, aby se Evropské unie takovýmto způsobem rozhodovalo o bytí či nebytí, o solidaritě či nesolidaritě, protože se rozhoduje v podstatě na základě jakéhosi bojevního, volebního boje ve Spolkové republice Německo. Já si myslím, že je to populismus a je opravdu není opravdu možné, že zde máme regulární Evropskou radu a v rámci této rady se vlastně dohodnou hlavy vládu a stát, jakým způsobem obejdou eurozónu v rámci řešení řecké krize. Já to říkám nejenom proto, že jsem minulý týden byla v Řecku, říkám to také proto, abych ukázala občanům mé země a ostatním občanům Evropské unie je to, že zde máme možnost poskytnout eh, odpovídajícím způsobem levné kredity Řecku, ale samozřejmě to není jednosměrka. Dny, které jsem v Řecku strávila, mě jasně ukázaly, že občané Řecka mají nyní šanci vybudovat lepší stát. Řecký stát musí využít krizi k tomu, aby, zavedlo skuteč, aby zavedl skutečné reformy. A já si myslím, že není možné poskytnout Řecku solidaritu, aniž bychom řeckého premiéra vyzvali k rozsáhlejším reformám než ty, které doposud přislíbil. Myslím si totiž, že řečtí občané si zaslouží opravdu něco lepšího. Já sama zažívám v Německu právě takovýto populismus a chtěla bych ho vysvětlit z trochu jiné perspektivy. Naše analýza je tato. Euro může přetrvat z dlouhodobé perspektivy pouze za podmínky, když se Evropané donutí k tomu, aby integrovali svou hospodářskou politiku. Konkurence a ty takzvané tvrdé zájmy nás vždy povedou do obtíží, kterým nyní čelíme. A bude to opět velice, velice komplikovaná situace, pane Langene. A je velice obtížné občanům vysvětlovat nutnost integrace. Bylo to pro nás obtížné v době, kdy jsme hovořili o ústavě. Já jsem velice ráda, že Lisabonská smlouva již vstoupila v platnost. Ale opravdu musím říci, že není dobré Není možné, aby tedy vítězil bulvár a nebylo by dobré, abychom nyní zapomínali na nutnost integrace hospodářské politiky. To je něco, o čem nyní musíme hovořit. Je zde třeba transparentnost, rozum a argumenty, které budeme předkládat našim občanům. Nesmíme vlastně ponechat toto vše bulváru protože když například německý bulvární deník píše, že je třeba odstranit euro a zavést znovu marku, to je velice, velice zvláštní situace. Ale já si myslím, že ještě není pozdě. Německo se musí rozhodnout a já doufám, že pan Sarkozy eh, neustoupí a bude rozumnější než paní Merkelová. Děkuji a teď jménem evropských konzervativců a eh, reformistů pan Michal Tomáš Kaminsky. Děkuji, pane předsedo. Zde v um, parlamentu konečně vedeme diskusi uh, na téma Řecko, přestože oficiálně to není na programu uh, zasedání Evropské rady. Rád bych vyjádřil uh, úctu vůči řecké vládě. Jsou tady protesty na ulicích je to vláda, jejíž vlastní voliči eh, jsou ehm, eh, na ulicích, ale eh, jde o evropskou racionálnost a solidaritu. Tato vláda jde do tvrdých opatření a neuchyluje se k populismu. A chci vyjádřit politování, že ne všichni ehm, evropští šéfové jsou schopni mm, ehm, Eh, odmítnout populismus. Myslím si, že Řecko potřebuje naši solidaritu, protože eh, Evropa je na solidaritě založena. Ale eh, samozřejmě si nemůžeme, nemůžeme dovolit žádnému politikovi v žádné zemi, aby přistupoval k ekonomické politice jako k mm, e, nějakému vozíku v supermarketu. E, to se e, děje v Řecku. Do budoucna se musíme stanovit tvrdá pravidla pro členské státy. Musí jim dostat, musí tady být rozumná ekonomická politika. Pokud nemáte ekonomickou politiku bez racionálního základu, tak nemůžete být úspěšní. Bohužel musím konstatovat, že tento den vidíme, že ideologie a politika eh, jsou eh, zařazeny nad eh, ekonomiku. To je politování hodné. Myslím si, že Řecko vstoupilo do EU příliš brzo, protože politice se dala přednost, ale doufám, že Evropská komise s pod panem Barozou bude jednat jako strážkyně evropské solidarity a evropské nějakého ekonomického eh, společného eh, rozumu. Potřebujeme solidaritu a racionálnost. Pane předsedo, tváří v tvář dnešní ekonomické krizi bychom neměli sahat po lécích, které eh, krizi ještě zhorší. Větší byrokracie, více regulací, to eh, nám nenapomůže v Evropě, eh, nepomůže nám to zlepšit naši konkurenceschopnost. Neměli bychom dovolit eh, volnému trhu, aby byl převzat byrokraty. Měli bychom respektovat rozdíly mezi ekonomickou politikou a sociální politikou. Měli bychom Eh, brát v úvahu rozdíly mezi kulturními a historickými eh, pozadími a jsou tady jiné rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Takže ano, solidaritě ve prospěch Řecka. A ještě jednou bych rád vyjádřil eh, úctu vůči řecké vládě. Děkuji. Děkuji. A jménem ehm, Konfederace Evropské sjednocené levice, pan Lothar Biske. Vážený pane předsedo, Vážený pane předsedo, málo by se stává, že eh, eh, s předsedou komise eh, souhlasím, ale když oba požadují solidaritu s Řeckem a především varují před renacionalizací, tak s nimi mohu pouze souhlasit, protože je to důležité. Pan Barroso kromě toho ve Štrasburku také o tomto hlasitě přemýšlel, jestli nejhorší spekulace finančních trhů by absolutně neměly být zakázány. Eh, stále více sílící sociální rozštěpení společnosti v Evropské unii a v rámci členských států mm, opravdu nemůže nikdo už přehlédnout. S tím spojené akutní otázky eh, nejsou na programu eh, dne zasedání a na ehm, po, po na prvním zasedání po té, co Lisabonská smlouva vstoupila v platnost. Diskuze o EU 2020 a ekonomická strategie tady jsou zakotveny. Jak víte, má frakce je o této strategii tak, jak byla naformulována komisí, eh, není jí vůbec nadšená, protože eh, tady eh, jejím základem je stroskotalá ideologie, která vedla ke krizi. Přejeme si strategii pro Evropu, která posílí sociální a ekologické aspekty a postaví je nad zájmy konkurenční. A EU 2020 je tomuto cíli velice eh, vzdálena. Ale je to eh, přeci jen eh, silná formulace, jestliže šéfové vlád se dnes postaví a jdou proti mm, těmto cílům 2020, eh, například v případě kvóty zaměstnanosti nebo v otázkách výzkumu a vzdělávání, anebo při boji, eh, v otázkách boji proti choroby. A to v roce, Evropském roce boje proti eh, chudobě. Doufám, že tento postoj se neprojeví u většiny ehm, evropských šéfů vlád a že se mezi nimi neprosadí. Děkuji vám. Děkuji vám. Pane Bisky, paní Cavela za EFD. Děkuji, dámy a pánové. Má vlast Řecko má velice mnoho povodebních vlastností jako Kalifornie. Dobré klimatické podmínky, žijeme zejména z naší půdy, naše lesy jsou schořely stejně tak, jakožto lesy v Kalifornii. Uspořádali jsme politické hry, i k tomu došlo v Kalifornii. A v konečném pohledu se potýkáme i s podobnými problémy jako Kalifornie. A proto se ptám, pane předsedo, kdyby nyní Kalifornie měla problém s půjčkami, s úvěry, jak by to pak vypadalo s postojem ústřední vlády USA? Vydali by také Kalifornii eh, spekulantům? vidím tedy přesně, a já si kladu otázku, vydala by vláda Kalifornii spekulantům, či by Kalifornii pomohla? Máme v Evropské unii něco jako centrální vládu, či ne? Samozřejmě, Německo se mm, na evropské hospodářské výkonnosti podílí pouze dvěma procenty, tedy Řecko, promiň. To je pravda, ale je Řecko něco, co ohrožuje Evropskou unii? Já si myslím, že to je takový základní test, ta řecká situace. Je to test eh, odolnosti eura a také test toho, jakým způsobem dokáže politická, političtí vůdci Evropy nějakým způsobem v této situaci zareagovat a bránit Řecko. Před 20 eh, lety jsem byla úřednicí v jednom úřadě, často jsem navštěvovala i Brusel a zasazovala jsem se o jednotný vnitřní trh. Tento jednotný trh je již nyní skutečností. Máme také euro, ale myslím si, že další věci, těch jsme ještě nedosáhli a proto se já řadím mezi euroskeptiky a doufám, že se nám zítra podaří ukázat, že jsme opravdu něco společného dosáhli. Děkuji. Děkuji. Jako další pan Zoltán Balčo za nezařazené. Děkuji vám, pane předsedo, za slovo. Někteří z předřečníků hovořili o nejlepším řešení eh, řeckého eh, problému, které přináší tyto řečníci. Pane Baroso, eh, my jsme Eh, to neviděli na eh, seznamu témat eh, pro summit. Není to trochu pokrytecké, pane předsedo komise? Není pravda, že by jen Řecko mělo potíže, protože v roce 2009 Maďarsko bylo na pokraji bankrotu kvůli závažným chybám způsobeným maďarskou vládou. A náš rozpočet byl v takové situaci, která měla eh, posledně silný dopad na veškeré obyvatelstvo v zemi. Je tedy třeba uvažovat o tom, jak reagovat dál. Jak, jak už bylo řečeno, eh, byla to velká lekce. Od té doby, co padla berlínská zeď za posledních 20 let, jsme viděli také, že došlo k pádu Wall Streetu. A musíme uvažovat o celosvětovém finančním systému Eh, nejedná se jen o jednotlivé části ekonomiky, ale o globální systém. Děkuji. A nyní jako další řečníci promluví pan Jose Garcia Margallo. Děkuji vám, pane předsedo. Pane předsedo rady, pane předsedo komise, vy víte, jak moje strana si přála Eh, pomoct eh, úspěchu španělského předsednictví. Samozřejmě my v tom budeme nadále pokračovat, ale rádi bychom změnili eh, trochu směr a ehm, snažili se lépe koordinovat Evropskou unii. Nejedná se jen o řešení pro Řecko, ale jedná se o vedení celé EU. Znamená to, že je třeba mít směrnici pro alternativní investice a ne ji stáhnout, jak to učinilo španělské předsednictví. Vést Evropskou unii znamená také vést dál Eh, balíček ohledně kontroly nad finančními trhy a ne jej eh, oddalovat eh, oproti návrhu komise nebo oproti materiálům, které byly vypracovány na počátku krize a to harmonogramu, který tam byl stanoven. Jedná se o dohled, který je nutný a tento dohled může přinést více Evropy. Španělská vláda vždy podporovala tuto myšlenku a doufám, že tedy budou nadále podpořovány tyto myšlenky. Vést Evropskou unii a vést ji také k rozpočtové disciplíně, to také znamená přicházet s novými myšlenkami a mít preventivní politiku. Rada ví, že 14 Eh, plánu stability bylo jen byrokratickým eh, aktem, protože tam chybí myšlenky. Je zapotřebí mít eh, lepší a hlubší politiku, zaměřovat se na konkurenceschopnost ekonomiky. Bez financí, bez bohatství nelze sanovat veřejné rozpočty. A také si musíme uvědomovat, jaká je naše obchodní bilance se zahraničím. Pokud si přejeme, aby tento, tato úmluva, tento pakt fungoval, tak ta opatření musí být závazná. A vy jste také hovořil ještě o dalších myšlenkách, mě, hovoří se tu o článci 121 136 Lisabonské smlouvy a e, silnějším e, řízení. A e, právě na nich by se měla zakládat činnost španělského předsednictví. Ale co je ta e, nadhodnota, kterou přinášíte? Co vlastně chcete? Protože když nám to povíte, budeme vám moci pomoct. Zde v Evropském parlamentu prázdné či vágní myšlenky bez obsahu mají krátké nohy. Děkuji. Děkuji vám. Slovo má pan Hughes dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Máme pocit, že eh, návrh závěrů rady, které jsme všichni viděli eh, tento týden, eh, by mohly představovat velké nebezpečí pro Evropskou unii. Závěry mluví o včasném odchodu z podpůrných opatření. Znamená to v praxi to, co jsme viděli v závěrech ECOFINu minulý týden, že chtějí vidět stažení podpůrných opatření před koncem roku 2010, tedy tohoto roku. Rada hovořila v prosinci o tom, že je zapotřebí vrátit se k paktu stability a jeho kritérií jim a to do konce roku 2013 a to platí pro všechny členské státy. Máme pocit, že eh, toto je eh, beznadějně optimistické. Když budeme toto následovat, tak se eh, nevím, jestli se vrátíme ke kritériím stability do konce roku 2013. Byl by to recept pro velké škrty ve veřejném financování a mm, nezaměstnanost poroste a mm, bude tady jen velmi mírný růst a toto by mohlo vést ke skutečnému snížení celého ekonomického potenciálu Evropské unie na mnoho mnoho dalších let. Je to recept vedoucí do neštěstí. Místo toho potřebujeme takovou dobrou vyváženost mezi zodpovědnou fiskální politikou na straně jedné a i další podporou na trhu práce na straně druhé. Potřebujeme trvale udržitelný sociální, sociální eh, strategii pro to, abychom překonali krizi. Jeden institut vydal eh, studii, bylo řečeno, že pokud tyto akutní strategie, na kterých se dohodlo 20 států spolu s komisí, jestliže toto bude podpořeno do konce roku 2013 a ještě 4 4,5 mm, milionů mm, evropských občanů pak eh, spadne do sítě nezaměstnanosti. Tomu bychom se mohli vyhnout. Musíme se tomu vyhnout. Jeden z důvodů, proč to děláme, je dvouleté moratorium o eh, stažení podpůrných opatření. A mm, také navrhujeme tento týden nový evropský mechanismus eh, zaměřený na finanční stabilitu. Doufám, že pan předseda Baroza tady ještě bude, protože bylo by špatné, kdyby nám ukradl tyto myšlenky a přednesl je jako doporučení rady zítra. Děkuji, slovo má paní Ek na minutu a půl. Thank you. Děkuji. Rada se sejde zítra, aby diskutovala o budoucnosti Evropy, která musí čelit eh, obrovským výzvám. Nyní musíme řešit finanční krizi, která přerůstá e, také v krizi v zaměstnání, tedy s pracovními místy, je to také klimatická krize. A je třeba, abychom nastartovali Evropu. Ale obávám se, že jakmile, ačkoliv je toto eh, setkání rady vítáno, e, jejich závěry budou příliš eh, vágní a nepovedou ke kýženým cílům. Zatím to vypadá tak, že Evropa 2020 bude eh, další Lisabonskou strategií neboli dalším eh, neúspěchem. Evropa musí čelit této situaci odvážnými návrhy Především otevřená spolupráce nefunguje, je třeba eh, ji opustit a stanovit si závazné, závazná pravidla na základě článku Lisabonské smlouvy. Za druhé, mělo by být eh, povinností, aby eh, členské stály žily povinně podle strategie 2020 Eh, nemůžeme poskytovat peníze státům, které podvádějí ve statistikách. Je zapotřebí zakládat statistiky na transparentnosti. Komise za třetí by měla uveřejnit výroční zprávu s doporučeními eh, parlamentu předtím, než se budou projednávat tyto závěry na radě, aby Evropský parlament eh, také mohl začlenit do rozhodovacího procesu občany. A my jsme se vždy snažili o to, aby občané byli v ústředním bodu naší politiky. Proto tento slib prosím učiňme skutečností a ať, e, až tedy komise se stane skutečným tigrem a to pokud možno ne bezubým. Děkuji. Děkuji pan Zíle. Jedna minuta. Musíme mluvit nejenom o případu Řecka, když mluvíme o solidaritě, ale také o evropské politice jako celku. Chci se věnovat dohodě eh, eh, Rady o strategii 2020, podle mého názoru. Návrh komise eh, klade důraz ne tolik na ekonomickou soudržnost. A musíme se na to dívat v kontextu finančních perspektiv finančního výhledu na 2014 až 2020. Ekonomická soudržnost je naprosto eh, klíčová pro toto. Jinými slovy, to znamená, že mezi dneškem a pozdějším obdobím musíme učinit kroky, tak abychom eh, to zajistili, protože po roce 2013 tady bude ještě větší mezera, než existuje teď a to chceme eh, zažít, to je skutečné porozumění solidarity v Evropské unii Myslím si, že Evropská rada se musí mm, vyrovnat s tímto velmi vážně a musí mm, klást větší důraz na ekonomické cíle soudržnosti. Děkuji. Děkuji. Slovo má pána Hadži Georgiu. Jedna minuta. Děkuji, paní předsedající. Ano, intenzivně jsme zabývali tématem Řecka a to právě chci hovořit ale o něčem, co se týká i ostatních zemí. Pan Schulz říkal, že úvěry, eh, promiňte, že úroky v Evropě jsou 2,5%, ale u nás v Kypru jsme ve výši 5%. A je to zcela pevně stanoveno a není možné s tím jakýmkoliv způsobem hýbat a proto si myslím, že Rada by měla něco učinit v tom smyslu, aby eh, zde nebylo nebezpečí, že v budoucnosti budou ostatní jiné země v podobné situaci, jako je Řecko chci říct ještě eh, jednu věc. Cílem je samozřejmě nastartovat hospodářství a já si myslím, že by bylo dobré, kdyby stát vydával peníze, například tak, aby lidé si mohli vzít půjčku na svůj první eh, vlastní byt. A další takový návrh, možná by bylo dobré se lépe podívat na daně. Podívat se na, daň, na transakce mezi jednotlivými státy. Eh, chci říct si, pane předsedo, že mám k dispozici pouze jednu minutu a člověk vůbec nemá čas říct, co vlastně chce, co má na srdci. Takže je to téměř směšná situace. Děkuji. Děkuji. Je to pochopitelné, za jednu minutu nestihnete říct mnoho. Nicméně, nyní na minutu má slovo pan Borgecio. Děkuji, paní předsedkyně ředitelnost eurozóny narůstá každodenně, to vidí všichni. Nesolventnost eh, eh, a její nebezpečí, mm, nesolventnost státu nebylo zažehnáno. Ministři financí eh, ještě nenašli jasné řešení. A já bych byl nerad, aby se to stalo jakousi nesplnitelnou misí, to, že by Eh, záchrana nějakého členského eh, státu eh, byla tak obtížná a závislá na tom, co řekne Německo. Já bych chtěl využít této příležitosti k tomu, abych připomněl, že Evropská unie v rámci finančních opatření má klást závažný a konkrétní důraz na skutečné znovu nastartování systému malých a středních podniků, které často byly uzavřeny. Na druhé straně obrovské prostředky se daly bankám. Například to je u nás v Itálii kolik ze strukturálních fondů v jednotlivých regionech jsou využity pro eh, malé a střední eh, podniky. Spousta orgánů hovoří o tom, že se jedná jen o 1 až 2 pro malé a střední podniky. To jsou ale otázky reálné ekonomiky a tím by se měla velice závažně a urgentně zabývat právě Evropská unie. Děkuji, říká paní předsedající. Slovo má pan Langen. Minuta a půl. Děkuji, paní předsedající. Chtěl bych nejdříve pochválit Řecko. Řecko se vydalo cestou k řešení krize a tato cesta je pouze možná pomocí tvrdých reformních opatření. Toto je správná cesta. Vše ostatní, co zde padlo, jakožto návrh, je, jde proti evropským smlouvám a já očekávám jak od předsedy komise, tak od předsedy tohoto parlamentu, aby se drželi smluv, aby zde nenavrhovali něco, co jde proti duchu těchto smluv. A zároveň chci říci, že když se někdo snaží křičet co nejvíce nahlas, tak to prostě um, nenahradí odborné znalosti. Spekulanti nejsou ti, kteří um, způsobili tuto krizi. Ne, tak to není. Jsou to interní pravidla, která nebyla eh, dodržována a Řecko v roce 2003 a 2004 šlo vlastně všem členským státům negativním případem, ne ostatní země. Nemůžeme tedy nic vyčítat Velké Británii či Německu. Pokud nezměníme pravidla, pokud nebudeme ochotní, jakožto členské státy, se držet našich vlastních pravidel, tak eurozóna bude mít problémy. A když nyní říkáme zde, že to byli spekulanti, ne. Jedna, méně než jedna třetina řeckého státního dluhu je pojištěna pomocí CDS. A celosvětové CDS, které se týkají CD, eh, Řecka, jsou také ve velice malém poměru. To není z globálního hlediska, takže není dobré eh, na toto tímto způsobem poukazovat. Nesmíme tedy vyčítat nějaké vládě či mm, šéfce vlády, že, se, mm, že nedodržuje evropské smlouvy a svou vlastní ústavu. Tak to není možné. Děkuji. Děkuji. Slovo má pan Svoboda. Minuta a půl. Milé kolegyně, milí kolegové, je zcela jasné, a pan kolega Langen to zde právě řekl, že Řecko si musí své domácí úkoly splnit samo. Ale, a také to zde padlo velice jasně, že musíme být solidární, protože solidarita musí pomoci Řecku tyto domácí úkoly splnit. A nezávisle na těch procedních sazbách a nezávisle na těch spekulacích, které opravdu nejsou na vině, co se říče řecké krize. Kdo je na vině? na vině je to v podstatě je druhořadá otázka. Důležité je, aby nyní Řecko splnilo své domácí úlohy. A co se týče listu Financial Times, ten jasně uvedl, rozdíl mezi paní Merklovou a panem Kolem je toto. Pan Kohl by býval řekl, my tento problém společně s Řeckem vyřeší. A paní Merkelová říká pouze, mm, chci vědět, co říká smlouva, chci vědět, co říká ústava, co říká soudní dvůr. To je přesně ten rozdíl. Za člověk politicky se zasazuje o evropskou integraci, ještě zahledí pouze na svou národní politiku. Já chci říci, že když postupujeme pouze populisticky a nehledíme na společnou budoucnost Evropy, tak dochází k takovýmto problémům. E, například německý list FAC přichází každý den s novým návrhem a říká, že toto není problém pouze Řecka, ale celé Evropské unie. A já si myslím, že nepřijatelné je právě to, že jsme na řecké problémy neodpověděli. Je jasné, potřebujeme opatření v Řecku a musí to být tvrdá opatření. To je jasná věc, ale na druhou stranu potřebujeme evropskou spolupráci spolupráci v tom smyslu, aby se zabránilo tomu a v budoucnu docházelo k takovýmto problémům. A to je možné pouze, pokud budeme mít evropskou solidaritu. A já tedy očekávám od summitu, aby projevil solidaritu na evropské úrovni, abychom v budoucnu mohli naši situaci řešit lepším způsobem než dnes. Děkuji. Děkuji. Slovo má paní Ol, minuta a půl. Paní předsedkyně, Další summit má být energetický. Kodaňská konference skončila globální, kdyby skončila globální eh, dohodou, tak bychom hovořili jen o technických detailech vedoucích k 30% snížení emisí a stále tak musíme pokračovat. Za prvé proto, že ambice dohodnuté v roce 2007 na jarním summitu nás vedou mnohem dál než k 20% snížení, se kterými počítá stávající ekonomický plán právě minulý týden výkonný ředitel Mezinárodní energetické agentury řekl poslancům, že na rok 2009 světový energetický výhled pokládá 23% snížení emisí v EU a 30% by bylo dobrým cílem. A pokud chceme brát vážně těch 95, ten náš cíl do roku 2050, 90% cíl, tak musíme se zabývat také naším eh, cílem do eh, roku 2020. A musíme se zaměřovat na energeticky účinnou ekonomikou, eh, která také na druhé straně umožní vytváření pracovních míst, posílení naší ekonomiky. To je totiž velice důležité, je to právě v jádru strategie 2020. A proto by paní komisařka Hedegaard se měla zabývat také tímto tématem a abychom my směřovali k cíli 30 Rada by měla uznat, že nejjednodušší řešení, jak tohoto dosáhnout, je energetická účinnost a konkrétně závazné cíle pro energetickou účinnost. Je třeba, abychom konali kroky, konkrétní kroky. Náš jarní eh, summit o energetice by proto měl být rozhodující. Grazie. Děkuji, slovo má pan Šimanský na minutu. Děkuji, dámy a pánové. Místo toho, abychom mluvili o implementaci e, strategie Agendy 2020, rád bych pohovořil o něčem, co vlastně můžeme ovlivnit. A sice můžeme ochránit vnitřní trh od protekcionismu. Můžeme eh, evropský eh, zákon učinit jednodušším pro eh, evropskou podnikatelskou komunitu. Lepší legislativa je určitě zodpovědností tohoto parlamentu. Členské státy se budou reformovat mm, mm, to proto musíme členským státům mm, poskytnout co největší svobodu, co se týče sociální, daňové a legislativy podnikové. Je to svoboda a ne evropský sociální model, který je odezvou a správnou odpovědí na krizi. Děkuji. Slovo má paní Wortmann Kohl na dvě minuty. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Mm, eh, mluvíme o mm, eh, nouzových opatření pro Řecko a eh, mám být upřímná, toto není tak veliký problém v současnosti, protože řecký ministerský předseda řekl sám, že si Řecko musí sám udělat pořádek. To by také mělo pravi, platit k hrům, pravidlům hry paktu stability. To znamená také solidaritu, ale v současné době poklesává dále euro a to tady se mluví o tom, jako kdyby neexistovalo žádné řešení. Tady eh, musí nastat konec, doufejme, eh, zítra. Potřebujeme něco jako takové eh, nouzově se semknout, a sice mezi komisí, komise členské státy a IVF. Musíme najít nouzové řešení, ale doufám, že zítra nepůjde jenom o konec této krize. Potřebujeme i středně a dlouhodobá řešení preventivní eh, síla paktu stability a růstu eh, musí být ještě více prohloubena. A strategie, nová strategie 2020 může být úspěšná jen tehdy, a to tady už řekli ostatní řečníci, jestliže bude existovat skutečná pevné evropské řízení. A to neznamená jenom, že členské státy eh, dají dohromady hlavy na summitu, ale že komise využije všech svých kompetencí podle Lisabonské smlouvy a že je vyčerpá. A tak, aby se dosáhlo určitých věcí, protože eh, budeme jenom mluvit o rovnosti a svobodě, to je správné, o tom, z toho ale samotného bychom nic neměli. Doufám, paní předsedkyně, že zítra už eh, toto eh, združení, toto společenství v této situaci bude na začátku summitu a přejí si, Holandsko si přeje pevnou strategii 2020 a e, i po Kodani, abychom měli vidět, jak to půjde dál. Děkuji, slovo má na minuta. Děkuji, paní předsedající. Od význačných politiků a také ze strany tištěných médií jsme se jsme slyšeli, rozvěděli jsme se, že čím silnější ekonomika je, tím důležitější je spolupráce s Mezinárodním měnovým fondem. Já musím říct, že to je velice eh, nesociální scénář nejen pro Řecko, ale i pro Evropskou unii. Něco takového přeci zraňuje, porušuje mezinárodní legimit legitimitu v žádné smlouvě, v žádném právním textu nestojí něco, že v rámci takovýchto postupů se počítá se zásahem MMF. Zároveň se vytváří v Evropské unii jistý precedent, protože pak stability a růstu má být příspěšní a má to odpovídající dopady. Pro Řecko to například znamená, že zde jsou prováděna nesociální opatření. Vy je nazýváte opatřeními odvážnými, ale toto vede k chudobě a povede to k sociálním problémům. A v podstatě v konečném důsledku to vede k tomu, že Řecko nemůže krizi zvládnout a toto bude mít dopad i na ostatní země. Děkuji. Děkuji. Slovo má paní Beres, minutu a půl. Děkuji vám, paní předsedající. Pane předsedo eh, eh, rady, pane eh, předsedo komise, je jasné, že je třeba vyřešit solidaritu s Řeckem na radě. Slyšel jsem pana Langeho, který interpretuje smlouvu. Ano, je tu smlouva, je tu duch smlouvy, článek 43 a článek 122 nikde, ale se nemluví o tom, že by nad rámec přistoupení k euru bylo možné se konfrontovat s problémem takovéhoto typu, jemuž dnes čelíme. Takže proto je třeba, abychom byli tvůrčí, abychom byli solidární. Myšlenka, že pošleme Řecko k Mezinárodnímu měnovému fondu, my, kteří předstíráme, že jsme zodpovědnými Evropany, že jsme konzistentní na mezinárodní scéně. Jak to můžeme učinit? Vždyť to je úplný nesmysl. Musíme učinit jednu věc a doufám, že poselství Evropské rady bude poselstvím solidarity vůči Řecku, že to bude poselství zodpovědnosti k otázce ekonomického řízení. Tato otázka leží na stole, je závažná, je otevřená. Musíme s ní zacházet rozvážně, musíme snižovat tlak a nevycházet z toho, že by bylo třeba posílit eh, to, co doposud nefungovalo, tedy pak stability, který byl represivní už předtím, eh, nebyl kooperativní, je eh, třeba Eh, sledovat cíle veřejných deficitů, snižovat eh, tyto deficity, ale na druhé straně třeba najít prostor pro spolupráci, pro přidanou hodnotu spolupráce mezi zeměmi eurozóny. To je výzva, která leží eh, před Evropskou radou a doufám, že rada za to rada, rada přijme zodpovědnost. Děkuji vám. Slovo má pan Piotrovský. Minuta. Děkuji vám, paní předsedající. Dámy a pánové, den před Evropskou radou o nové ekonomické strategii Evropské unie musíme přijmout lekce, které, které, o kterých jsme se ponaučili z fiaska. Abychom byli eh, kompetitivní na globálním trhu, musíme být inovativní. Ale Mnoho zemí by bylo diskriminováno, včetně Polska a dalších eh, středo- a východoevropských zemí, eh, ohledně eh, financí, které jsou rozdělovány, protože v minulosti Španělsko, Portugalsko a jiné země ehm, mělo prospěch ve svých infrastrukcích a my bychom byli rádi, aby tento prospěch tentokrát mohli mít i východní země. Ehm, Lublinská, Lublinský region ehm, na samém východě Evropské unie by měl mít zvláštní rozpočtovou řádku v, ve strategii 2020. Bylo by nevhodné pro chudé ehm, pro chudé regiony, aby byly financovány pouze bohaté státy. Děkuji. Slovo má pan Tusas, jedna minuta. Děkuji. Strategie Evropa 2020, o které se má hovořit na, na nastávajícím summitu s ohledem na Lisabonskou strategii, tak ta ukazuje, že opatření řecké vlády k těm došlo z podpory veškerých eh, z, z, z veškerých sil. A musím říct si, že něco takového k tomu došlo tím, že se nejdřív na tom shodli eh, vlastně důležité orgány, jako Evropská unie a jedno, jde se o to, že to je v podstatě strategie kapitálu a o to, že dochází k manipulaci omyvatelstva. Vidíme ty dopady, jak to vypadá. Je to taková jednosměrka toho euro a Evropská unie rovněž a vidíme, že hospodářská měnová unie má být jakýmsi štítem, který má Evropu odchránit před krizí, ale ne, tak tomu to není, to jsou pouze pohádky. Jednotý evropský trh, těch 500 milionů spotřebitelů, ta verská evropská rodina, ta evropská solidarita. To vše je pouze ideologií. Evropská unie je imperialistickou unii kapitálu monomolů. Evropská unie zastává strategii proti vlastním občanům a ty pravé problémy Řecka jsou jiné problémy. Vidíme, že se to všechno řeší na úkor obyvatelstva. My ovšem musíme ukázat solidaritu, musíme se snažit, musíme se bojovat, protože to, k čemu dochází v Řecku, to souvislí samozřejmě i s konkurencí. S konkurencí mezi imperialistickými státy a Evropskou unii. Samozřejmě e, mezi státy, jako je USA, Čína a dalšími státy. A vidíme, že se tedy jedná o strategii kapitálu. A v tomto světle také zjišťujeme, že obyvatelstvo potřebuje svou vlastní strategii, aby mohlo bojovat pro politiku, která bude vstřícná vůči němu, tak aby eh, obyvatelstvo, aby byly zohledněny veškeré potřeby obyvatelstva. Děkuji. Děkuji panu Hokmarku Notápůl. Uh, Dvě věci. Nejprve veřejné financování a za druhé jde o uh, konkurenceschopnost. Minulý rok touto dobou jsme diskutovali v parlamentu, jak uh, se postavit krizi. A byli tady e, takoví, kteří říkali, měli bychom se jí postavit tím, že budeme víle vydávat a že budeme akceptovat vyšší deficity. A ti z nás, kteří říkali, teď musíme kontrolovat veřejné financování tak, abychom mohli zajistit stabilitu do budoucna. A teď vidíme výsledky tohoto. Některé členské státy eh, sledovaly politiku vydávání a akceptování vyšších deficitů a všichni vidíme důsledky tohoto. Eh, zvýšené veřejné zadlužení a eh, zvýšené náklady eh, pro obsloužení tohoto, těchto dluhů tím, že se zvýšily úrokové sazby. Toto je realita, která se rozprostírá a vidíme investice v mnoha členských státech. Myslím si, že se musíme poučit z tohoto. A to znamená, že se musíme držet pravidel, která už máme a musíme rozvinout ehm, eh, a rozpracovat lépe pak stability a růstu, tak abychom eh, mohli více a lépe dostat krizi v eh, budoucnu. Ale stejnou diskuzi vedeme teď, protože teď někteří říkají, že bychom měli pozdržet ehm, tuto strategii ehm, pro překonání krize. A a také mm, toto je nesprávné, protože pak bychom podkopávaly schopnost eh, eh, zregenerovat se a pak bychom navýšili náklady a zvýšily by se úrokové sazby v členských státech. Další věc, hm, konkurenceschopnost, ta jde ruku v ruce s naší schopností mít stabilní veřejné financování, tak abychom mohli dosáhnout skutečných změnách, o, změn, o kterých hovoříme. A to záleží na šéfu, šéfech vlád, hm, aby to tento týden udělali. Děkuji. Děkuji. Slovo má pán Bulman. Dvě minuty. Vážené dámy a pánové, milí kolegové a kolegyně, eh, eh, vážený kolego Hekmarku. Myslím si, že v posledních letech hm, jsme byli v jiném parlamentu, protože hm, já jsem zažil jiný parlament než vy. Já jsem zažil parlament, kdy jedni říkali, ano, hm, u ratingových agentur na ty se musíme přesněji podívat. Ano, musíme hedge fondy a tyto společnosti na ně se blíže podívat, musíme je zregulovat, musíme aktéry na kritické aktéry na finančních trzích překontrolovat tak, abychom se neřítili do mezinárodního fiaska. A zažil jsem další, kteří říkali, říkali, dejte od toho ruce pryč, trh si to všechno sám zreguluje, to nepotřebujeme. A nebo jako pan McCreevy, tam, kde se politika bude vměšovat, tam všechno se jenom zhorší. A výsledek teď jsme viděli. Mezinárodní fiasko je příčinou pro předlužení členských států v Evropské unii. A Eh, je to hrozné se dnes postavit a říkat, eh, že toto byla špatná orientace mm, eh, politiky růstu. Je to naprosto mimo jakoukoliv diskuzi. Stejně tak, jako je mimo jakoukoliv diskuzi to, co říká tady pan kolega Langen, že paní Merkel pochopila Evropskou smlouvu. Ne, nepochopila ji. Je to ještě horší. Pravděpodobně je schopná Evropskou smlouvu a cíle toho, co si Evropská, čeho musí Evropská unie je dosáhnout, eh, podkopat, eh, protože má strach, že v severním eh, v ve Vesfálsku prohraje důležité volby. Ale toto není schopnost vůči Evropské unii, kterou potřebujeme. Na tomto místě jsme komisi říkali EU 2020, to je moc mocřejká polívka. EU 2020, tady nám chybí kousky masa. Prosím vás, předložte důkaz toho, že mm, chcete získat proto nové prostředky. Bojujte prosím za finanční nové transakce, bojujte za větší ekonomičnost a za více perspektiv růstu v Evropské unii tak aby střední stav a zaměstnanci měli novou šanci. Ale dnes vám musíme říct, že nám téměř je nám vás líto, že s takovými to eh, zeměmi, které jsou tady zastoupeny jako paní Merkel, které musí zachránit Evropskou unii. Vytvořte evropské nástroje, toto je naše ústřední poselství pro zasedání rady, protože pak budou moci lidé doufat v to, že dostanou správné odpovědi. Grazie. Děkuji, slovo má pan Weber, minuta půl. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, pan kolega Čuc nám zde vysvětlil, že že Řecko své úkoly splnilo a nyní má něco dělat Evropa. Já se ptám, proč to říká, když dnes členské státy eurozóny se drží špatných pravidel, totiž že se chtějí vrátit ke kritériu 3%. A já se ptám, co se stalo, když bylo v Evropsku v podobné situaci a muselo provádět opravdu tvrdá opatření a spořit. A v té době také nikdo nepřišel na myšlenku založit Evropský měnový fond. A dále se zde hovořilo o tom, že za všechno můžou spekulanti. Milí kolegové, samozřejmě vyvíjejí nátlak, to je pravda, ale pravda je, že Řecko, když vstoupilo do eurozóny, tak mělo velké, velké mm, úrokové východy, eh, vím, promiňte, výhody. A Řecko je nepřevedlo v nějakou pozitivum, ne, ono je v podstatě spotřebovalo. Takže já musím říci, že dobrý Evropa není ten, který dává peníze na stůl, ale je to ten, kdo dodržuje pravidla hry, které všechny, všichni akceptují a které všechny podepsali. A já chci, aby opravdu tato pravidla byla v Evropské unii dodržována. A druhá věc. Chci posílit záda komisi, protože návrhy pro Eh, s dlouhodobou spolupráci, které komise předložila, jdou dobrým směrem. Máme zde tu dohodu na těch 3% a proto potřebujeme silnou komisi, která bude schopná v budoucnosti prosazovat tato 3% a vše kontrolovat. Viděli jsme, že členské státy eurozóny nedokázaly sami sebe navzájem kontrolovat a držovat tu 3% hranici. Proto tedy potřebujeme silnou komisi, která bude v budoucnosti schopná se postarat o to, aby byla kritéria dodržována. A další věc, musíme o euru hovořit pozitivně. Nemáme měnovou krizi, máme hospodářskou krizi. Euro je velkým výdobytkem pro všechny osoby a pokud nebudeme mít euro a pokud nebudeme moci říkat, že euro je velkým pozitivem pro obyvatele, tak si to obyvatele nebudou uvědomovat a já proto říkám, já jsem pro euro, já jsem pro tuto velkou silnou měnu. Děkuji. Děkuji, pan minuta a půl. Vážení kolegové, kolegyně, řecká krize je aktuálním problémem, ale krize růstu a ekologická krize jsou dlouhodobějšími problémy a obojí e, do obího se musíme jasně pustit se usneseními Evropské rady. V strategii EU 2020 se správně říká, že e, růst má být inteligentní, trvale udržitelný a integrativní. A když se podívám na závěry rady, tak eh, je to daleko úžeji eh, koncipováno a redukuje se to na klasické růstové strategie, které ztroskotaly a které eh, nám moc neposloužily. Tedy růst nemůže být inteligentní, jestliže není trvale udržitelný a také není inteligentní, když nepůsobí integrativně. A proto eh, říkám radě a předsednictví rady, postarejte se o to, aby eh, tento trojzvuk, eh, tyto tři pilíře zůstaly zachovány. To je ona nová věc, která by měla být skutečně implementována. Jsem velice spokojen s tím, že Eh, že mm, eh, růst založený na ušetření energie je, má být vlajkovou lodí Evropské unie. O tom jsme dlouho hovořili, to nám napomůže eh, ušetřit, uspořit náklady, snížit závislost a podaří se nám tak vyřešit řadu problémů. Očekávám od komise, že k tomu dostaneme jakýsi cestovní mapu na rok, v roce 2010, protože je to takový smíšený úkol pro Evropskou unii samotnou, ale i členské státy. A mnohé z toho je takové vágní, eh, mlhavé, musíme to učinit závazným, především cíl 20% snížení energie. Eh, tento cíl eh, založený na účinnosti musí být závazným, tak abychom věděli, kudy se ubíráme a aby i průmysl mohl činit příslušné investice. Děkuji. Slovo má pan Mauro. Minutu a půl. Děkuji vám, paní předsedající. Kdybych si měl položit otázku, jež si často kladou v barech poloviny Itálie, tak bych se ptal, k čemu je dobrá Evropa. Odpověď by byla jasná a přišla by mi úplně automaticky. K čemu je dobrá Evropa, než k tomu, aby právě teď pomohla Řecku? Já si nemyslím, že by bylo šílené takto myslet, protože v DNA, v samé podstatě našeho politického projektu, v samé podstatě našeho projektu je solidarita. A na druhé straně musím říct, že na mě velice působí to, když slyším, že ti, kdo chtějí bojovat proti finanční spekulaci, chtějí nahradit finanční spekulaci politickou spekulací. Tak jak je možné, že by mohli vést tuto bitvu například proti paní kancléřce Merklové? Jak je možné si představovat, že cílem snahy o solidární podporu Řecka by bylo útočit na jiný členský stát jen kvůli tomu, že nám prostě jen připomíná, že politika solidarity musí být podpořena také politikou zodpovědnosti. To je mm, hlas, který jsme zde slyšeli několikrát. Všichni si uvědomujeme, že prostřednictvím eh, solidarity a zodpovědnosti můžeme pro všechny učinit evropský politický projekt plodným. Musíme tedy užívat to, co máme společné a nechat stranou to, co nás rozděluje. Proto komise od zítřka musí být ambiciózní, musíme to od ní žádat. A komise musí vyžadovat eh, rigorózní činnost členských států. A na druhé straně je třeba, aby komise podporovala také eh, přísnou solidaritu a ta se musí projevovat na základě našeho eh, evropského projektu do našich politik. Děkuji. Slovo má pan Koferáty. Minutu a půl. Děkuji vám, paní předsedající. Řecká krize je objektivně nejzávažnějším eh, problémem, s ním se musí potýkat Evropa. A nepochybně je způsoben nedostatkem eh, rigoroznosti řízení veřejných financí. Ale je nepřijatelné, s jakým spožděním evropské instituce zach, eh, teď jednají, eh, aby zachránili členský stát. Ta, toto spoždění už má svůj negativní dopad, protože objektivně ponechalo prostor spekulantům. Vytvořilo v rámci Evropské unie pochybnosti o vůli některých zemí eh, zabývat se budoucností Evropy. Neměli bychom zapomínat, že to je první velký problém, kterým my se musíme zabývat poté, co Lisabonská sloma vstoupila v platnost. Eh, řecká vláda má potíže s tím, aby zavedla závažná nepopulární řešení. Jedná se o vztah s miliony lidí učinila tak bez jistoty, že dojde vůbec nějaká pomoc EU. A teď objektivně eh, se podkopává solidarita, což je báze, což je základ a pojivo celé Evropské unie. Proto je nutné, aby došlo k zásahu, aniž by byla možná další spekulace. A chtěl bych připomenout panu Maurovi, že Německo nepochybně patří k zemím, eh, které mělo největší výhody z toho, že euro vstoupilo v platnost a ze vztahu Eh, které, který vznikl eh, po převodu měn. A eh, proto je třeba, abychom teď jednali ve prospěch Evropy. Děkuji. Slovo má pan Marinescu na minutu a půl. Děkuji vám, pan, paní předsedající. Rada s nadšením přijala sdělení komise o agendě 2020. Bylo důležité si bedlivě prostudovat obsah této agendy. Snad by tu chyběla ještě finanční struktura v tomto projektu. Bylo by zapotřebí vyjasnit s komisí, kde se berou finanční zdroje, jak se vynakládají, protože rozpočet se nemůže budovat před reformou společné zemědělské politiky a před reformou eh, politiky soudržnosti. Jedním z hlavních odvětví, v níž je třeba zasáhnout, je oblast infrastruktury, dopravy, energetiky a Eh, nic z toho nenacházíme v agendě 2020. Infrastruktury pro energetickou přepravu v Evropě a harmonizace těchto přepravních souprav, eh, soustav eh, s okolními zeměmi jsou nezbytné k tomu, abychom měli udržitelný růst, abychom měli další pracovní místa a aby Evropa tedy měla onu jistotu a bezpečí, které si přeje mít pro přepravu energie a její dodávky. Proto já apeluji na radu, aby žádala od komise začlenění i těchto klíčových prvků do strategie 2020. A to v zájmu evropských občanů. Děkuji. Děkuji. Má paní Podimata dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. 12. mělo být vysláno poselství eh, podpořit Řecko, aby se uklidnily trhy. Ale k čemu došlo? V podstatě to bylo zničeno. Protože i nadále potom panovala velká nejistota v Evropské unii. Nyní začíná nový evropský samec, a ten nestojí před lehkým úkolem, protože je důležité nějakým způsobem vyřešit ty rozporné názory. Víme, že řecká vláda přistoupila k velice, velice tvrdým opatřením. Většina z nich již vlastně vstoupila v platnost, bylo to již napadáno a Vyžaduje to velké oběti ze strany řeckého obyvatelstva, ale i nadále si řecká vláda může půjčovat pouze za velice, velice vysokých procentních sazeb. Takže na trzích jsou spekulanti, kteří i nadále mají velké zisky a nadále spekulují na eh, vlastně platební neschopnost řeckého státu. Nyní hovoříme o Řecku, ale možná zítra budeme muset hovořit o jiné zemi. Evropské unie. Udělá Evropská rada něco proto, aby s těmito praktikami skoncovala? Nalezne efektivní mechanismus k tomu, aby k takovýmto věcem již nedocházelo, aby se posílala stabilita v eurozóně a aby se posílily národní ekonomiky? Pan předseda komise hovořil o odpovědnosti a o solidaritě a má pravdu. Obojího je třeba. Jak protože euro, eurozóna je něco jako rodina. A já si myslím, že nikdo nemůže pochybovat o tom, že Řecko nepřevezme v plné míře svou odpovědnost. Jistě převezme, ale momentálně v této obtížné fázi to za ní uči, zatím učinit nemůže. Před eh, nedávnem, před několika lety, eh, trhy v podstatě ohrozovaly celosvětový ekonomický systém. Uh, já si opravdu myslím, že solidarita s Řeckem by měla být samozřejmá a konkrétní. Děkuji. Grazie, la parola all'onorevole Schwab per un minuto e... Pan Schwab, minuta a půl. Paní předsedkyně, milí kolegové a kolegyně, k Řecku už toho bylo řečeno hodně, takže já bych rád pohledl trochu do budoucna. Ehm, strategie Evropa 2020, s ní Evropská komise ehm, rozpracovala důležitý dokument, který je předmětem diskuse. Je to takový hlavní směr toho, jak Evropská unie bude ehm, vedena do budoucna. Milí kolegové, kolegyně, myslím si, že společné cíle, které v EU e strategii 2020 stanovujeme, Tyto cíle na konci musíme všichni splnit. To byl jeden z velikých problémů Lisabonské strategie, na e, které všichni musíme pracovat. Jestliže všechny členské státy se budou držet tam stanovených cílů, pak budeme moci těchto cílů společně dosáhnout. Ale nepodaří se to, e, když Evropská rada e, se bude chápat jako jakési správní grémium, kdy se věci budou upravovat v poslední minutě, a kdy politické úkoly této instituce mm, mm, budou mm, přijímány jí. Milí kolegové, podaří se to tehdy, jestliže bude dodržen princip solidarity v této strategii Evropa 2020 a to zásadním způsobem. To znamená za prvé vlastní zodpovědnost členských států ve všech oblastech, ve kterých mohou tuto zodpovědnost nést. Tomu nepatří reformní snahy na trhu práce, ale také národní rozpočtové politiky. Ale zároveň, nebo opačně to také znamená eh, pomoc eh, jiným členským státům, které se dostaly do problému a které, eh, si, které tímto trpí. A proto, milí kolegové, se politická vedení komise eh, musí podařit a znamená to, že chyby eh, strategie Lisabonské těm se musíme nutně vyhnout. Dnes už eh, hodně jsme slyšeli o tom, že strategie kooperace, která dala tvář Lisabonské smlouvě, ta selhala, protože a myslím si, že parlament komisi v tomto případě podpoří. Děkuji. Pan Pokes chce promluvit? Zvedl jste modrou kartu? No. Scusate. Takže eh, slovo bude mít pan López Aguiar, minuta a půl. Děkuji vám, paní předsedající. Všichni si uvědomujeme, že 500 milionů obyvatel, občanů, pozorně, více pozorně než kdykoliv jindy budou sledovat jednání Evropské rady, která se odehraje právě tento víkend. A doufáme, že z toho to, z této rady eh, vzejde eh, rozhodnutí, na které všichni spolehají a to, že vyjdeme z krize. Je třeba aby e, to, jak máme víc z krize, bylo patrné i z agendy 2020. Je třeba změnit modely růstu, je třeba změnit e, e, i sociální klima, lépe chránit pracující, vytvořit celoevropský model. Rovnost musí platit pro všechny. Proto já tedy doufám, že tato rovnost eh, bude zdokonalena. Je třeba, abychom eh, posílili ducha, který z Evropy učinil vedoucí sílu v boji proti klimatickým změnám na konferenci v Kodani. A především je třeba také uznat, že v Kodani jsme zaznamenali neúspěch. Nejdůležitější však je, aby tato schůze rady byla skutečně evropsky vedená, protože měnová unie musí být doprovázena rozpočtovou politikou odpovídající Eh, monetárním a finančním stránkám celého systému. Nejde jen o Řecko, jde o to, abychom dali jasné signály, že Evropa žije, že eh, usiluje o vyřešení situace, že eh, má své závazky. Takže jedná se o nás všechny, nejen o Řecko. Došlo ke spoždění došlo k novému funkčnímu období, měnily se instituce, ale je třeba, abychom dali odpověď. A nyní zahájím postup Catch the Eye pro nezapsané řečníky, to znamená, každý řečník bude mít ten jednu minutu. Jako první pan Kastel. Pan Kastler, pokud tu není, tak eh, dostane slovo Pan Konstantin, omlouvám se, říká paní předsedající Luana. Bene. Allora... No, no. Předáme tedy slovo panu Kumostakosovi, který je přítomen. Děkuji, paní předsedající. Ano, je to pravda. Moje země, Řecko, se nerozvíjelo tak, eh, jak by to bylo bývalo potřebné, ani jeho ekonomika. Nyní Řecko přebírá odpovědnost za tento vývoj a obyvatelstvo za to platí. Řecko ale není jediné v eurozóně k hospodářské menové puny, který má problém a také není jedinou zemí, která používala toxické sené papíry a také taky není jedinou zemí, na kterou se soustředují spekulanti a nebude i v budoucnosti. Řecká otázka je evropská otázka i nadále. Je zde úloha um, koordinace hospodářské politiky, a samozřejmě také solidarity, protože krize vždy přináší změny dnešní krize by mohla eh, nás dovést do lepší Evropy. Neměli bychom hledět pouze na Řecko, ale měli bychom kritizovat také spekulanty, které, eh, kteří spekulují na to, že, že Řecko bude mít problémy. Děkuji. Děkuji. Slovo má pan Tabajdy. Minutu. Paní předsedkyně, chtěla bych poukázat eh, na Eh, strategii eh, Euro 2020, tady je celá řada různých cílů, ale eh, nesmíme zapomínat na to, že dobrá politika komise jako politika soudržnosti a společná zemědělská politika fungují velice dobře a už se osvědčily podstatným dílem přispívají k tomu, že nové cíle eh, budou naplněny. Je škoda, že eh, z pracovního dokumentu komise, komise tyto dvě kapitoly eh, nějak vymizely nebo chybí. V Maďarsku teď považujeme za velmi důležité, aby obě tyto politické oblasti byly naformulovány do této strategie, stejně tak jako zvládnutí ehm, nedostatků v energetické oblasti. Tato nová strategie nesmí být nahrazena nějakou podobnou diskusí o e, rozpočtové politice, o rozpočtovém rámci a e, regionální dimenze politiky soudržnosti by také měla být e, lépe zohledněna. Děkuji. Slovo má pan Teuer, jedna minuta. Paní předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, debaty ohledně eura a Řecka v minulých letech eh, samozřejmě byly vedeny. Já chci poukázat na to, že mě znepokojuje skutečnost, že v Německu 40% Němců říkají, že zavedení eura bylo chybou. Je to něco, co nás musí znepokojovat, protože když jsme zavedli společnou měnu, tak jsme se rozhodli pro jednosměrku. Je to nezvratný integrační evropský proces. A já jsem toho mínění, že slib, který jsme dali, když jsme tenkrát se vzdali našich národních měn, totiž slib stability eura, že euro bude stabilní stejně jakožto například německá marka, tak tento slib musíme dodržet. A já si myslím, že v Evropě potřebujeme debatu o sociálním tržním hospodářství. Neměli bychom hovořit o tom, jak učiníme Německo méně konkurenceschopné. Ne. Musíme hovořit o tom, jakým způsobem učiníme celou Evropu konkurenceschopnou, aby se Evropa mohla úspěšně prosadit na světových trzích. A pro proto chci, abychom vedli diskuzi o sociálním tržním hospodářství v Evropě. Děkuji. Děkuji. Slovo má paní Lunaček, jedna minuta. Děkuji, paní předsedající. Já souhlasím se všemi těmi, kteří požadovali silnější evropskou integraci právě v hospodářské oblasti v současné době a doufám, že nezůstane pouze o diskusi že se o tom bude diskutovat také na Evropské radě. A kolegové zde poukázali na negativní stránky, jakým způsobem obyvatelstvo vidí euro negativně. A já si myslím, že když jsme euro založili, tak jsme udělali určitou chybu, totiž, že jsme zavedli společné euro, ale nezavedli jsme společnou hospodářskou politiku. A nyní musíme uznat, že to bylo velikou chybou a že nyní musíme mít rozumní a musíme zřídit například solidární fond pro Řecko a je to nutné a je to hlas rozumu a musíme být solidární s Řeckem. A další věc, která zde nebyla zdůrazňována tak často, je toto. Řecko samozřejmě musí samo něco učinit. Například mělo by se škrtat rozpočet na um, ehm, armánu, protože v Řecku se vydává na armánu 4%. Jsou to různé Vzbroj, vyzbrojovací je tedy programy a řetko nakupuje zbrojní techniku například z Německa a z dalších dní a to nepotřebujeme. Zde je možné šetřit. Děkuji, pan Bafton. Jedna minuta. Uh, thank you, madam. Děkuji vám, paní předsedající. Já chci mluvit o tom, že téměř každý řečník hovořil o Řecku a krizi v Řecku. Pan Barroso hned zpočátku prohlásil, že to ani není na formálním pořadu jednání v následujících dvou dnech na e, radě. To je přece neuvěřitelné, jak celý svět se na nás dívá, každodenně sleduje, co se tu děje. Jde o to, že se opět snažíme ukryt e, fakta, fakta, že tento projekt nefunguje, eh, že mm, je na tom velice špatně. Němci říkají, že nejsou spokojeni se situací, ale neměli by také e, zde zaznít hlasy řeků, že si nenechají diktovat. Možná, že by měli mít referendum. Zda chtějí být e, v euru opravdu eh, mne znepokuje to, co jsem tu eh, slyšel od mnoha řečníků, protože se žádá, aby členské státy eh, se postarali sami o, sobě, o sebe. Jedná se o Řecko, Portugalsko, Španělsko, Itálie a tak další. Pamatujte na má slova, ten problém bude trvat. Děkuji. Slovo má pan Bronz, jedna minuta. You, Paní, děkuji paní předsedkyně. Potíže s Řeckem a eurozónou eh, by na ně by se nemělo nahlížet jako na výjimku. Eh, eh, jednotná měna pro tak veliký heterogenní region, region světa je samo o sobě problematická. Hodnota měny by měla odrážet stav ekonomiky státu. Jestliže ekonomika kvete, tak hodnota státní měny bude asi stoupat. Když ekonomika padá do recese, tak hodnota této měny bude mít tendenci klesat. Stav ekonomiky Řecka tady se se musí přehodnotit měna. Eh, eh, z toho by také profitoval eh, cestovní ruch. Euro není řešením ekonomických problémů světa. Je to problém sám. Potíže Řecka jsou v tom, že pokud se stáhnou z eura, tak by to znamenalo také pád vlastní měny a nebylo by možné obsloužit dluh. Bylo by uvězněno v eurozóně. To by mělo být varování pro země mimo eurozónu. Je to nebezpečí. Jakmile budete uvnitř, tak tam budete zakotveni uvězněni navždy. Grazie. Děkuji. Slovo má paní Flašiková, jedna minuta. Děkuji velmi pěkně, paní předsedající. Děkuji, paní předsedající. Eh, pane místo předsedo, pane ministře, Většina věcí už byla řečena, proto jen krátce. Můj osobní názor je, že situace, kterou řešíme už několik měsíců v Řecku, e, není ojedinělá a zdá se, že vývoj spěje k tomu, že dodržování paktu stability, či spíše nedodržování paktu stability, žádá nový přístup. V zásadě jsou zde dvě možnosti. Buď budeme konsekventně trvat na tom, aby to, co platí a to, co bylo ve smluvách, se dodržovalo, anebo pochopíme, že všechno, tedy pak stability, musí podléhat určitému vývoji, tedy i změnám, a ty změny připravíme takovým způsobem, budeme je takovým způsobem prosazovat, abychom udrželi růst a ekonomickou stabilitu nejen přímo ve státech eurozóny, ale také, abychom připravili další státy Evropské unie, které nejsou ještě v eurozóně, na přistoupení do eurozóny, aniž by dramaticky byl, byly použity například strukturální fondy v těchto zemích. Děkuji. Pan jedna minuta. Merci, merci, madame la Děkuji, paní předsedající. Mám jednu poznámku, tři návrhy. Poznámka, nechápu, proč předseda pan Van Rompuy se nedostavil na takto důležité zasedání. E, pan ministr nepatří do Evropské rady, takže býval by měl přijít pan Van Rompuy. A teď ty tři návrhy. Já Eh, podporuji to, co z, ty návrhy, které zde byly, jsou to návrhy, že by Evropská unie mohla uzavřít jakýsi pakt s Tureckem. A co se týče kyperské otázky, tak tímto způsobem by mohlo, bylo, mít mož, bylo možné zachránit Řecko. Proč není možné, aby EU podpořila finanční angažovanost a tímto snížila základní úrokové sazby. A další věc, nejenom v Řecko má problémy s veřejnými rozpočty. Já si myslím, že potřebujeme nové normy pro e, účetnictví a výkaznictví, tak aby opravdu bylo naprosto jasné, jaké účetnictví a výkaznictví vedou všechny ostatní členské země. Je mi líto, že tu máme deset dalších žádostí o Catch the Eye. Ehm, musíme ale dát slovo komisi a proto prosím eh, pana komisaře Ševčoviče, aby se ujal slova. Much, me... Děkuji vám, paní předsedající. Především bych chtěla říct, že mne <clears throat> potěšila ta velká Ehm, velký projev solidarity a společné zodpovědnosti eh, od většiny řečníků, protože přesně to eh, potřebujeme v tuto chvíli. Je velmi jasné, že evropský problém potřebuje evropské řešení. Někdy se tážu, zda jsme se už nepoučili dost eh, a jaké důsledky by mohlo mít pokud bychom se neřídili evropskými řešeními v evropských problémech. Víme, že i se specifickými problémy se musíme poradit kolektivně. Nejedná se jen o společnou rodinu, eh, pardon, společnou skupinu zemí, my jsme rodina zemí. A proto musíme společně hledat záchranu. Eh, proto komise chce navrhnout nástroj pro koordinovanou pomoc eh, Řecku. Ten bude plně kompatibilní s evropskými právními normami. Jsem přesvědčen, že toto lze učinit. A rád bych poděkoval vám všem za podporu. RU eh, strategie 2020. Nemohu snad zdůraznit více, eh, že od nás občané nyní očekávají jasnou vedoucí úlohu, že očekávají náš výkon, jak výkonně budeme vést, jak eh, se dokážeme vybřednout z krize a jak budeme schopni připravit střednědobou strategii. Také jak budeme jednat s našimi partnery, jako je Čína, Spojené státy, Indie a další a myslím, že nadešel opravdu čas rozhodnutí. Naslouchal jsem velice bedlivě eh, slovům o lepším řízení, slovům o zlepšení měnové ho eh, finančního dohledu, že je třeba lépe prosazovat pak růstu a stability. A přesně to má na mysli komise a přesně to bude i v návrhu, který eh, se k vám velice záhy dostane. Chtěl bych vám všem, kdo jste podpořili komisi, poděkovat. Eh, děkuji vám za velice jasné a konkrétní cíle, eh, které tedy stanovíte ohledně závěru rady. Eh, je důležité mít střednědobou strategii, ale je také mít jasné ukazatele o tom, kam směřujeme a jaké jsou naše cíle. A proto komise trvá na tom, aby Eh, rada přijala tyto jasné rámcové cíle eh, zítra a pozítří ve svém rozhodování. Potřebujeme totiž vysokou zaměstnanost, potřebujeme lepší genderovou vyrovnanost, potřebujeme silnější vzdělávání a potřebujeme samozřejmě se více zaměřit i na výzkum a rozvoj. A je jasné, že potřebujeme bojovat proti chudobě. A proto komise zdůrazňuje potřebu solidarity, zodpovědnosti a konkrétní strategií pro Evropu a evropské občany. Dovolte ještě, abych vyjádřil naději, že pozitivní duch, který zde byl prezentován a jasně podpořen, eh, duch solidarity a zodpovědnosti bude účasten i eh, zítřejší schůze rady. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane komisaři. Slovo za radu má pan ministr López Garrido. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Ano, to byla, myslím, velmi důležitá diskuse. Diskuse o tématu, které je samozřejmě v popředí evropského zájmu, téma Řecko. Ale kromě toho to byla také ekonomická situace v EU. Pan Odí oslovil předsednictví rady. Já tady zastupuji radu v parlamentu. A co se týče tématu Řecko, to je to, o čem se tady mluvilo nejvíc. Tedy Řecku. Předsednictví má k tomu zcela jasné představy. Evropa je znamená integraci eh, ekonomických politik. Máme integrované ekonomické eh, oblasti. Evropa se opírá o princip solidarity a má eh, silný sociální obsah. A za třetí, Evropa znamená eh, finanční a mm, ekonomickou stabilitu. Tyto tři evropské charakteristické rysy jsou v případě Řecka právě aktuální. A um, také jsou zohledněny, jsou potvrzeny velmi důležitými prohlášeními neformálního zasedání Rady eh, z 11. února eh, jedno z nejdůležitějších prohlášení, které kdy, myslím, vůbec bylo v Radě učiněno, protože toto je prohlášení, které se týká eh, tématu Řecko, mluví se o solidaritě a o absolutně absolutní angažovanosti pro, evropskou, pro, pro ekonomickou stabilitu a měnovou stabilitu v eurozóně. Jsem přesvědčen o tom, že eh, Rada eh, v tom, o tomto víkendu eh, stejná rada, která se setkala 11. února, tato rada znovu bude zdůrazňovat stabilitu, zajistí stabilitu. Bude vyslán jasný politický signál pro Evropu, pro posílení měny Evropy a proto to bude i poselství zaměřené na posílení solidarity. Jistě, že existují euroskeptici, kteří si přejí, aby e, to selhalo, ale to nenastane e, na zasedání Evropské rady. Toto selhání Evropské rady nenastane, ale politická angažovanost spolu se solidaritou budou eh, v centru Evropské unie a eurozóny. Bude to jen potvrzeno. Středně a dlouhodobě eh, budeme samozřejmě také hovořit o koordinovaném překonávání krize. A bude se jednat také o to, abychom eh, vyčkali musíme poskytnout finanční, finanční podněty, teritoriální a ekonomická soudržnost, sociální soudržnost, ta je v popředí solidarity a e, jistě, že potřebujeme nové formy dozoru. E, to vyplývá z Lisabonské smlouvy. Změny nastanou, to je zcela jasné. Vůči role Evropské rady nemůže být spochybněna koordinace ekonomických politik, politiky zaměstnanosti, ta přeci je zakotvena v Lisabonu. Byla důvěrná v minulosti a role komise jako dozoru, eh, jako takové monitorovací instance, kontrolní instance, eh, ta před Lisabonem neexistovala po hm, stimulační elementy ze, ze strukturálních fondů, ty v Lisabonské strategii nebyly obsaženy. A konečně, paní předsedající, bych chtěl pohovořit o tom, co říkal pan Magalio to byl, je, byl jediný příspěvek, který se přímo eh, obracel na španělské eh, předsednictví a kritizoval to, jak eh, vede toto předsednictví Evropskou unii. Chtěl bych mu říct, že španělské předsednictví rada tedy úzce spolupracuje, koordinovaně spolupracuje s mm, komunitárními metodami, s panem von Rampujem, s komisí a s Evropským parlamentem úzce spolupracuje eh, tak, abychom se dostali společně k podstatným cílům. Mluvil jste o ekonomických aspektech. Ale eh, já bych se rád eh, zeptal, jestli například přijetí rozhodnutí v Evropské radě, jestli toto může vést větší politické angažovanosti Evropy a jestli to zajistí větší finanční stabilitu Evropské unie. Není to snad evropská angažovanost? Neznamená to příspěvek k tomu, že e, tento víkend se skutečně povede diskuze o strategii Evropy 2020? A k otázce řízení. To je důležitý aspekt této souvislosti. To také bude na e, pořadu dne. Nemyslíte si, že toto je také evropská vůči síla, když mluvíme o balíčku finančního dozoru. A tady bych vás chtěl poprosit, abyste se postarali o to, že co nejrychleji se dopracujeme k nějaké dohodě. Rada už zaujala stanovisko a teď budeme chtít e, dojít k dohodě s Evropským parlamentem. Také si přejeme co největší jednotu docílit. A také mám pocit, že Určitě velmi souhlasíme s přístupem komise v případě eh, návrhu, který komise předloží, co se týče skoordinování ekonomické politiky eh, s použitím článku 136 eh, Lisabonské smlouvy. Evropská unie musí být řízena tak, aby se dostala ze zadlužení. To je zadlužení, které ovšem bylo nezbytné vzhledem ke krizi a k celým sociálním dopadům. Musíme se pustit do překonání krize. Ta nejcitlivější Ti, ti, kteří jsou nejzranitelnější v naší společnosti, musí být ochráněni. A e, teď musíme přejít k parametrům e, Lisabonské smlouvy. To znamená vést Evropskou unii s Evropskou radou o tomto víkendu. Určitě bude projevena solidarita s Řeckem a řeckou vládou. Děkuji vám, pane ministře. Ne, pane poslanče, teď nemůžete eh, promluvit na základě žádosti s modrou kartou, protože to lze pouze u poslanců. Tímto tedy končí rozprava rané téma.